Cominciamo la nostra riunione. Al solito avverto. Můžeme začít eh, s dnešní prací. Já chtěl bych upozornit, jako obvykle, eh, pokud je o důvěrnost, upozorňuje na to, že vše se vysílá přes internet. Návrh pořadu jednání vám byl rozdán od 15. listopadu 2011 vám byl k dispozici. Výbor bude pracovat do 17 hodin a v návaznosti na to se sejdou koordinátoři. Chcete k tomu něco říci? Nechcete? Dobře. Bude to tady poměrně krátké eh, zasedání výboru a pokud jde o koordinátory, tak tam se budeme muset pobavit o některých eh, naléhavých otázkách, jednak o možné reformě smluv. A nyní tedy k pořadu jednání. Pořad jednání je tímto schválen. Chtěl bych vám eh, dát některé eh, informace předsedy a kolega Mr. Schmidt nám tady, nás tady informuje. On je zpravodajem pro eh, určité věci eh, soudního dvora a zpravodajkou je paní tedy Volis a bylo to přesunuto, bylo to přesunuto na březen příštího roku a proto i my můžeme naše diskuzi na návrh pana Messerschmitta posunout. A tím pádem 28.2.2012 eh, eh, můžeme považovat za eh, termín pro oběření a 26. se předloží pozměňovací návrhy, budeme o nich diskutovat, takže pokud nemáte žádné námitky, můžeme postupovat takto. Dále bych chtěl informovat o tom, že na podnět paní Regner, naší zpravodajky, a se souhlasem eh, panem Mendes Devíka a panem Hefnerem, kteří se k tomu vyjádřili, jsme požádali o eh, stanovisko právního výboru k otázce právních problémů v souvislosti se stanoviskem soudního dvora k patentům. Toto stanovisko zatím ještě nemáme a proto jsem vás chtěl pouze informovat o tom, že to celé běží Kolega Gualtieri tady zatím ještě není, dorazí se spoštěním a žádal mě o to, abych se zeptal, zda by nebylo možné diskuzi o zprávě DAF přesunout. Tedy pokud jde o tu zprávu o eh, jednotném volebním právu. Pokud s tím souhlasíte, tak bychom to přesunuli a nyní bychom mohli hovořit o dalších bodech, které navazují v, bod, v pořadu jednání. A to je návrh protokolu o eh, pochybnostech eh, irských obyvatel a také České republiky. Eh, a máme tady dalšího kolegu, který dorazí později. Pan Dav je tady. Pan Dav je vždy velice přesný a od samého počátku je přítomný a proto můžeme využít jeho přítomnost a můžeme okamžitě začít diskutovat o protokolu o uplatnění eh, chaty základních práv České republiky. Eh, jsou to body 6 a 7 na pořadu jednání. Musíme k tomu eh, předložit stanovisko. Česká republika, nebo přesně řečeno česká vláda, požádala o to, abychom dodatkové prohlášení eh, přepracovali na protokol, nebo aby to bylo přetvořeno na eh, protokol a nyní jsme vyzýváni k tomu, abychom předložili stanovisko ke svolání eh, konventu nebo konference, která by se eh, zabývala vytvořením tohoto protokolu nebo předložením toho protokolu, který je vnímán jako taková dodatečná smlouva. A já bych chtěl požádat pana Dafa, aby pohovořil o těchto bodech. To první je procesní záležitost a druhé je spíše obsahové povahy. Um, <clears throat> uh, uh... Vážený pane předsedo, dobrý den, dámy a pánové. Jsou zde dvě věci, o které je parlament žádán, nebo ve kterých je parlament žádán o rozhodnutí. Jednak je to naše vyjádření k obsahu české iniciativy ve smyslu změny smluv. A za druhé se po nás žádá rozhodnutí o tom, zda svolat konvent. Možná se nejprve vyjádřím k tomu druhému bodu, můžeme jej vyřídit jako první. Můj závěr je takový, že bychom neměli trvat na svolání konventu. který by eh, projednal celý tento postup. A pokud je obsahovou stránku věci, Eh, můj názor na českou žádost je více kritický. Dokonce je můj závěr takový, že bychom měli požádat Evropskou radu, aby nepřijala český návrh. Říkám to dílem proto, že protokol číslo 30, který se v současné době vztahuje pouze na Spojené království a Polsko, že tedy jeho účinek, upřímně řečeno, je takový, že vytváří právní nejistotu a a politické zmatení. Pokud by se v této věci k Spojenému království a Polsku připojila ještě třetí země, nic by se tím nenapravilo. další rozšiřování toho, co je možná, říkám možná, dílčí výjimka z listiny. Další rozšiřování tedy této věci by dále destabilizovalo situaci v této době. ve svém vysvětlujícím prohlášení se věnuji důvodům, proč tento protokol eh, zřejmě je pochybený. Britové tehdy tvrdili, že jde o opt-out z listiny, ale tento názor je nyní rozporován a to jak eh, britskými právníky, tak v eh, soudním dvorem v Lucemburku. Polské rozhodnutí podepsat protokol bylo přijato ze zcela odlišných důvodů. a polské soudy považovali za vhodné e, tuto věc zcela ignorovat. Tento protokol tedy. V Polsku se nyní vede diskuse o tom, zda by se Polsko nemělo vzdát svého podpisu pod protokolem. V Praze, eh, navštívil jsem Prahu v pátek a své vysvětlující prohlášení ještě rozšířím, eh, abych do něj zahrnul také výsledky a výstupy z mých diskusí, které jsem v Praze vedl. Česká vláda si přeje postupovat v této věci dále protože se domnívá, že pokud eh, by vznikl dojem, že Evropská rada neplní svůj slib daný Topolánkově vládě, nastala by protireakce ve veřejné mínění. A za druhé také někteří vyjádřili obavy, že pokud by se Česká republika rozhodla vztáhnout eh, tento svůj návrh, byla by vnímána jako nezodpovědný či nestálý partner pro Unii. Můj vlastní názor je takový, že pokud by Česká republika rozhodla stáhnout svůj návrh, eh, naopak eh, by byla vnímána s větším respektem a jestli by to přineslo úlevu. Zároveň je patrné, eh, pokud je o český parlament, že v parlamentu není většina pro ratifikaci protokolu, takže je možné, že bychom se pouštěli do zdlouhavého procesu mezivládní konference plus ratifikace v Národním parlamentu, v národních parlamentech a na konci cesty bychom zjistili, že parlament členského státu, který s celou iniciativou přišel, Eh, odmítl ratifikovat. Kromě toho je zde otázka eh, týkající se českých soudů. Eh, zdá se, že je brán v potaz i scénář, nebo je možný scénář, kdy někteří politici by se pokusili zablokovat protokol doma soudní cestou. Tvrzení, že český protokol by vyřešil nebo že by představoval pojistku eh, před tím, aby se znovu neotevírali Benešovy dekrety. Myslím, že toto skutečně můžeme ponechat historii. České, evropské i mezinárodní právo jednoznačně upravují a již upravili problematiku Benešových dekretů v době vstupu České republiky do EU. Vzhledem k tomu, že parlament je zásadním obhájcem listiny a měl by stát v popředí snah těch, kdo se snaží prosazovat celistvost systému a úplnou eh, aplikaci, úplné provádění listiny podle smlouvy. Můj názor je takový, že bychom měli odmítnout návrh zahájit mezivládní konferenci v této věci. Samozřejmě parlament pouze dává k dispozici své eh, stanovisko, svůj postoj, nemáme možnost věc blokovat. Musím říci, že všechny politické strany v Praze, s jejich představiteli jsem hovořil v pátek, měli zájem o to, aby se parlament vyjádřil k této věci. Protože existuje potřeba vyjasnit pozici Českého parlamentu a vlády v této věci. Výbor Libe má vypracovat stanovisko v této věci což bude jistě zajímavé. Na to si eh, počkáme, než budeme hlasovat. Ale eh, časový rámec, který bych navrhoval já, je takový, že hlasování je plánováno na lednovou schůzi našeho výboru. A do pléna by to mělo jít v únoru. To znamená ještě před eh, klíčovým zasedáním Evropské rady v březnu. Eh, budeme se tedy muset rozhodnout ještě o tom, zda tu věc uspěšíme či ni... Eh, pardon, Evropská rada tedy tehdy na svém zasedání rozhodne o této věci. Já vám ještě obešlu to své rozšířené, doplněné vysvětlující prohlášení, eh, buď eh, zítra nebo pozítří, tak abyste je měli k dispozici v úplnosti, abyste se mohli obeznámit s výstupy z mých jednání v Praze. Ale myslím, že Eh, zbytek mého vysvětlující prohlášení eh, je jasný. Děkuji. Alcuni che vogliono intervenire, se vedo che ha chiesto già la parola. Takže eh, máme několik přihlášených do debaty. Pan Bocolo. Ah, jako. Promiňte, paní Brzo Bohatá, nerozuměl jsem, mluvám se. <coughs> Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych na začátek chtěla moc poděkovat zpravodaji panu Dafovi, s jakou odborností, pečlivostí a e, vlastně i tím, že navštívil Prahu, se přípravě té zprávě věnoval. E, já vzhledem k tomu, že jsem z České republiky, tak bych si ještě dovolila doplnit e, několik, řeknu, procesních věcí, co probíhalo v České republice předtím, než ta žádost byla podána. Ještě úplně na začátek bych chtěla říct, že naprosto souhlasím s tím, že bychom neměli svolávat konvent. Myslím si, že je to opravdu drobnost, že konvent by se měl scházet k daleko závažnějším otázkám, než eh, tento požadavek České republiky z, hledisky, z hlediska eh, listiny základních práv. A druhá věc, se kterým souhlasím, že si myslím, že bychom to měli zamítnout. Ale teďka k té historii v České republice. Eh, v době, kdy se ratifikovala Lisabonská smlouva, já jsem byla členkou Českého parlamentu a ze vší zodpovědností jsem hlasovala pro Lisabonskou smlouvu, včetně listiny, bez jakýchkoliv dalších podmínek. Podotýkám, že takto hlasovala i druhá komora Českého parlamentu Senát. V mezidobí mezi tímto hlasováním a vlastním podpisem vznikl požadavek na tento protokol tento protokol nikdy nebyl projednán v obou komorách Českého parlamentu a tehdejší vláda a prezident vystupovali až po hlasování v obou komorách. A je docela taková ústavní otázka, zda to bylo naprosto v souladu s naším ústavním pořádkem, ale nikdo to neskoumal. Takže já dnes nemůžu říct, jestli ano nebo ne. Nicméně někteří poslanci jsme v té době měli pochybnosti, zda to bylo úplně oprávněné v době kdy vláda se rozhodla že tento protokol podá aby se na evropské úrovni projednal vzniklo usnesení českého senátu ve kterém vyzývá vládu aby od toho upustila protože není jasné jak vlastně projednávání v českém parlamentu dopadne. takže vlastně senát se <clears throat> postavil tak jak tady bylo navrhováno aby se to vůbec neprojednávalo ale aby sama česká vláda to projednávání stáhla a tím mohla vlastně evropská rada eh, jsme se nedostali do toho problému jestli splní slib nebo ne. česká republika by sama netrvala na tom projednání. bohužel v tomto směru česká vláda postupovala dále nedala to opět do parlamentu to znamená dnes ani nemá stanovisko jak by obě komory českého parlamentu hlasovaly. já jsem to vystoupení měla dříve trošku nachystáno obšírněji ale pan zpravodaj tady většinu těch faktů uvedl takže eh, budu už teď jenom velmi stručná. já se domnívám že by bylo vhodné abychom projednávání přerušili a požádali o vyjádření český parlament jestli vůbec je pravděpodobné zda je možné ratifikovat eh, tuto listinu protože skutečně tady souhlasím s tím že se může stát že se rozběhne ratifikační proces a česká republika jako předkladatel to sama neschválí což se nedomnívám neříkám, že by vrhalo dobro, dobré světlo eh, na mou vlast, na Českou republiku, ale vůbec na celý proces v Evropské unii. Děkuji. Grazie a lei e adesso do la parola al collega Brons. Děkuji, pan Brons. Děkuji. Já jsem tady eh, to chápal tak, že v době, kdy Česká republika při, eh, podepisovala Lisabonskou smlouvu, eh, takže je tam podmínka, že bude poněkud jiný vztah k této chartě než zbývající 24 zemi. Já jsem nepoužil slovo opt-out, to ne, protože já eh, jsem nevěděl, jestli eh, tento ekvivalent toho opt-outu eh, byl nějakým nebo bude nějakým způsobem použit. Pokud by Česká republika chtěla pokračovat v tomto opt-outu, pak by bylo tedy s aktem nepříliš dobré vůle ze strany Evropské unie, kdyby to zamítla. Vztah eh, Velké Británie k této chartě byl popsán jakožto opt-out, tak, tak to bylo eh, v tisku. A i když pan Dav řekl, že britská vláda možná použila, možná ne, ale pan Dav eh, to nevnímá jako opt-out. Nicméně zdá se, že britské soudy Eh, jak si nevidí zcela možnost používat, respektive prosazovat, vynucovat tuto chartu eh, ve vztahu k právům jednotlivců. Čili to je z toho vyplývá otázka, eh, zda Británie jako stát by mohla být pohnána před soud v případě, že by primární legislativa v Británii nebyla konzistentní s tímto. Ať už by ta odpověď byla jakákoliv, tak eh, prostě my nějakou odpověď potřebujeme, protože tady máme vztah dvou, možná tří zemí eh, k tomuto důležitému dokumentu a tento vztah není zcela jistý, čili chtělo by to rozhodnout, jak to je a nezůstávat v této pozici nejistoty. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že pokud je o mě, jen těžko chápu, eh, jak je, jaká je právní hodnota protokolu, který Velká Británie a Polsko vyjednali. K listině, v listině základních práv je zřejmé, že není možné eh, rozšiřovat aplikaci evropského práva na další oblasti a v protokolu se uvádí, že není možné přímo uplatňovat listinu. Takže vlastně se v tom nevyznám a nechápu, jakou další dodatečnou hodnotu by mohl mít tento protokol. Není možné rozšířit AKY eh, s ohledem na to, jaké je znědí listiny základních práv. Ovšem, členské státy mají eh, samozřejmě určité možnosti dávat si určité podmínky Eh, k mm, listině a ve svém národním procesu členské státy rozhodnou o podmínkách, za kterých přijmou nebo nepřijmou novou smlouvu. A myslím si, že pokud eh, my tedy Evropský parlament, se budeme vměšovat do politických eh, diskuzí na základě rozhodnutí národních parlamentů, tak eh, bychom se mm, pouštěli do velice odvážného podnikání. Pokud eh, česká vláda nebo český prezident eh, nebo nějaké já nějaké jiné orgány v České republiky by si něco takového přáli, tak my, Evropský parlament, se k tomu můžeme vyjádřit. A potom, tak jak to žádá česká kolegyně, tak se samozřejmě můžeme obrátit na Senát, vládu, českého prezidenta, parlament a můžeme se jich zeptat, jestli si i nadále trvají na protokolu, ale pokud si členské státy přejí ponechat tento protokol, eh, který vychází z základu ratifikace a Lisabonské smlouvy, eh, tak si myslím, že by byla chyba, abychom byli proti tomuto požadavku. Musíme respektovat rozhodnutí eh, členských států. Nemůžeme být proti tomu. Můžeme se samozřejmě obrátit na politickou úroveň, můžeme se zeptat, jestli i nadále trvají na protokolu a pokud ano, tak s tím budeme muset souhlasit. Anand Děkuji, pane předsedající. Já eh, souhlasím určitě s tím, co právě řekl David Martin. Je to otázka eh, dobré víry. Pokud podepíšete nějaký dokument na základě určitého eh, vzájemného pochopení, porozumění a poté se toto porozumění změní, pak potom uh, Eh, tím podlomete důvěru v celý systém. Eh, Británie se domnívala, že podepsala eh, masickou smlouvu na základě jasného optautu ze směrnice pracovní době a nakonec se ukázalo, že tomu tak není. Má tam nějaký podobný problém. Já si myslím, že je třeba také udržovat důvěru členských států a myslím členské státy, ne nutně reprezentativní skupinu europoslanců z určité členské země. Eh, rád bych eh, připomenul eh, kolegům, se kterými mám většinu v tomto výboru, že, nebo většině kolegů v tomto výboru, že také existuje jiný pohled. Nikdo, nikdo nerozporuje základní principy obsažené v listině základních práv. Asi byste nenalezli jediného europoslance, který by, který by vystupoval proti svobodě slova, svobodě schromažování a tak dále. Eh, problém je eh, v tom, eh, v té demokratické otázce, zda existuje někdo, kdo se potom z toho zodpovídá vůči celé zbytku populace či nikoli. Podobná práva byla zakotvená i v ústavách východního Německa a Českovětského svazu, ale jak občané těchto zemí zjistili, práva na papíře jsou k ničemu, pokud chybí demokratické mechanismy, které by poháněly příslušné činy odpovědnosti v Evropské unii díky bohu nemáme eh, problém s masivním eh, porušováním základních práv a svobod, nechází k deportacím, zabavování majetku a podobně. Ale prožíváme krize demokracie. Ve všech členských státech lidé mají pocit, že koho zvolíte, pro koho budete eh, volit ve volbách, v podstatě na tom nesejde protože většina důležitých rozhodnutí stejně je činěna nevolenými zástupci a pokud instrumenty, jako je listina, budeme posílat sem od volných politiků směrem k nevoleným právníkům, potom tento problém budeme jedině prohlubovat. Grazie. Adesso parola Děkuji. Pan Mendes de Vigo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Dafovi za vynikající prezentaci tohoto návrhu protokolu k aplikaci Charty základních práv v České republice. Eh, mně se zdá, že tady jsou dva problémy. Jedna, jaká je vlastně skutečná hodnota tohoto protokolu, jak to možná pan Dav se pokusil eh, vystihnout. Eh, skutečnost je taková, že politici možná zjednodušují ve svých prohlášeních skutečnost. Já tedy souhlasím, že eh, tento eh, protokol ne, možná není, není skutečně optal. To Možná, že někteří politici to takto prezentují, ale není to tak. A také řekl pan Messerschmidt, není to něco, co by mělo přímý dopad na členské země. Článek 51, ten eh, byl sepsán eh, Romanem Hercogem a to je vlastně rámec eh, pro celou toto problematiku. A tím se dostáváme k dalšímu bodu a tady bych souhlasil s panem Bronsem, že totiž je důležité, abychom měli jasné vysvětlení a správné vysvětlení. Prostě nemá smysl, když tomu občan rozumí jinak, než e, jaký je skutečný význam. Takže tady by skutečně chtělo, aby pan e, Daf vysvětlil, jaká je právní hodnota tohoto protokolu. Já myslím, že kdyby se to podařilo, tak e, to by bylo pro nás všechny velkým poučením. A e, jinak e, máme tady ještě další e, body, jiný bod, a to je otázka uplatňování či rozšíření protokolu v České republice. My víme, jak probíhal proces ratifikace Lisabonské smlouvy, toto byl vlastně takový poslední požadavek či podmínka, která prostě musela být splněna, jinak by český prezident tu smlouvu nepodepsal. Eh, můžeme to vykládat jakkoliv, ale taková byla realita. Čili já myslím, že toto je taková věc politická. Je tady řada paradoxů, jak jsme se vyslechli od naší socialistické kolegyně, ale víme, že Evropská rada tedy musí splnit svoje, svoje závazky, čili ono by bylo dobré tady vlastně nějak komunikovat s českou vládou. A tady byla de facto myšlenka taková, že se ta ten český požadavek jak si zapracuje. Čili já si myslím, že to je důležitá věc, podobně jako důležitá byla i ta irská záležitost. A e, já myslím, že e, důležité je tedy, že máme v pravidlech to, že e, parlament musí být konzultován. A já tady mám otázku na pana Dafa, která zní poněkud retoricky. A ptám se, co se stane, pokud eh, parlament eh, se vysloví proti tomuto návrhu. Bude Evropská rada pokračovat eh, ve svých krocích a ve svých záměrech? Čili to by mě opravdu zajímalo, jestliže my řekneme ne jako Evropský parlament, může rada pokračovat dále nebo ne? A já se tedy ptám pana Dafa, poněvadž on tedy eh, je eh, právně znalý a eh, myslím si, že je schopný nám na to odpovědět. No a další bod, který je třeba zvážit, to jsme si poslechli od pana Dafa, taky od naší paní kolegyně socialistické skupiny, a sice, že jelikož toto by muselo být schváleno, tedy ratifikováno v obou komorách Českého parlamentu, eh, tak je tady problém, protože Senát asi by nebyl ochoten to ratifikovat. Čili my se tady snažíme vyřešit eh, jakýsi problém a jestliže někdo řekne, že je eh, přesvědčen, že je eh, většina proti ratifikaci, tak v podstatě by bylo hloupé, kdybychom se do toho procesu vůbec pouštěli. Čili jak bychom vysvětlili evropským evropskému lidu, že zahájíme proces, který si vyžaduje ratifikaci eh, v 27 Parlamenty Evropské unie a, v tom, a přitom tedy Česká republika by to v parlamentu zamítla. A teď se de facto dostáváme k další eh, věci, poněvadž eh, tady máme také požádavek jednohlasnosti a eh, jednohlasnosti a eh, veta, že? protože jsou, jsou zastánci veta a jednohlasnosti a eh, potom to, jako když to vynásobíme 27, tak může každý vetovat všechno možné a to znamená, že kterýkoliv národní parlament by mohl vetovat tento požadavek. Čili eh, Toto nás eh, přivádí k dalším věcem, je, eh, jako je reforma smlouvy, už o tom hovoří německá CDU, je eh, možné se o tom dočíst v tisku. Čili já myslím, že musíme být velmi obezřetní a postupovat jaksi se zdravým rozumem. Musíme se zamyslet na to, zda existuje nějaká alternativa, Eh, vstupu v platnost a eh, ratifikaci jedno, eh, jednohlasně, protože samozřejmě je to vnímáno jako garance na ochranu vlastních práv. A my prostě se tady dostáváme do situace, kdy je třeba skutečně se nějakým způsobem nad tím zamyslet a vyřešit to. Děkuji. Děkuji, pane Mendes de Vigo. A slovo má pan Guerrera. To je, myslím, poslední, kdo se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedom. Myslím si, že eh, všichni tady slyšeli tyto eh, obsáhlé argumenty a to vše souvisí s tím, že eh, sem chceme vnést také trochu optimismu neboli Souvisí to také eh, s výsledky ze Španělska a já tady panu de Mendes osobně blahopřeji, stejně tak jako jeho straně. Mm. A teď to tady nechalo pouze malý prostor pro můj příspěvek, ale chtěl jsem zdůraznit přece jen tři věci, eh, které eh, z té zprávy vyplynuly. Jednak to souvisí eh, s původem toho problému a za druhé to souvisí také s interní situací v České republice a potom také s tím, jak tato záležitost souvisí s vstupem také Chorvatska do Evropské unie, i když to je trochu absurdní. A teď tedy eh, k tomu původu celé té záležitosti, i když tady ty věci jsou asi také jasné. Měli jsme tady prezidenta jedné z členských zemí Evropské unie a pozitivní eh, přístup eh, parlamentu k ratifikaci, ale potom se to najednou všechno protahovalo a to bylo špatné pro provádění Lisabonské smlouvy a Potom tady bylo takové protahování, eh, kdy eh, sice, nebo takové smlouvání, kdy bylo řečeno ano, my to samozřejmě budeme ratifikovat, ale potřebujeme eh, k tomu splnit určité podmínky. Takže já vidím, že tam je takový antievropský postoj. Tady zkrátka vyžadují uh, Eh, určité eh, ústupky a pravomoci, to jak si eh, spadá do nějaké doby dávno minulé. Tyto věci už by se nyní dít neměly. Další otázka. Souvisí to s interní situací v České republice. Většina v obou komorách, ratifikace totiž musela proběhnout v obou komorách a Když už se to potom takto celé rozběhne, tak se může stát, že na mm, jedné mm, interní schůzi parlamentu, stejně tak jako v Evropském parlamentu, v Evropském parlamentu se to také děje, a zkrátka byl tam jeden poslanec většinové frakce, začal hovořit o těchto věcech a interně se to zablokovalo, i když jsme vlastně rozběhli proces, který se E, týká celé země a teď je to celé zablokované. A třetí e, věc je to velice, je tady jedno nebezpečí, e, je to velice složité a hrozí, že mm, to nakonec může vést i k tomu, že by byly problémy eh, s Chorvatskem. Jak se zdá, to všechny kroky už byly zahájeny, ale vyvstává tady jedna otázka, pokud se podíváme na zprávu, která byla předložena panem Dafem, a to. Musíme se nad tím zamyslet. Pokud jde tedy o to souvislost s přistoupením Chorvatska, musíme tuto otázku vyřešit protože eh, by mohlo dojít k tomu, že se to celé zablokuje a že by to mělo dopad na Chorvatsko, tomu bychom měli zabránit. Děkuji. V tuto chvíli už se nikdo další nehlásí a pokud se pan Dav k tomu chce vyjádřit a zareagovat na to, co tady zaznělo, tak má možnost. Já jsem velmi vděčen těm, kdo eh, zde vystoupili. Na adresu pana Bronce bych rád uvedl, že britská pozice vypadá respektive ohledně britské eh, pozice není tak trochu eh, napětí. Odvolací soud se obrátil na soudní dvor v Lucembursku, v Lucemburku a požádal jej o vyjádření ohledně významu protokolu. Jde o případ Saidy, jak je popisovan v Británii. Jde o žadatele o azyl, eh, který eh, podal stížnost na to, že došlo k porušení jeho práv. Nejde o žádnou masovou deportaci mimochodem, ale o právo jednotlivce, které je ohroženo. Generální advokátka eh, Trstenjaková eh, v jednoznačném stanovisku řekla, že v daném případě protokol neplatí a britské soudy mají naprostou volnost uplatňovat listinu. Že tedy žalobce a že také žalobce, obrácí se na britské soudy, může může určitě oplatňovat eh, listinu. Zatím ještě čekáme na rozhodnutí toho britského odvolacího soudu. Samozřejmě nevíme, jak bude vypadat, ale eh, dá se předpokládat, že se soud přidrží stanoviska generální advokátky v této věci. Čerpám eh, z akademických studií a z judikatury a podklady, které máme, jak k situaci, a z podkladů tedy, které máme k situaci jak v Británii, tak v Polsku, myslím si, že tyto podklady svědčí o tom, že listina je závazný dokument, závazný nástroj, takže my v politické rovině můžeme říci, že tento protokol proto abychom tady byli z toho říci, zda tento eh, protokol je či eh, není dobrým protokolem. Myslím si, že je naší povinností pokusit se obnovit eh, standardní jednotnou ochranu základních práv. A různé výjimky plynoucí z tohoto protokolu takovému stavu nějak nenapomáhají. Já se nějak nesnažím navádět český parlament, jak by měl postupovat, ale myslím, že je důležité, abychom zaujali samostatné stanovisko, které vyjádří nejen Eh, pohled eh, České republiky, ale všech členských států a jejich obyvatel. Pan Mendes de Vigo um, se tak eh, trošku odchýlil místy od, od tématu a, nebo zašel ještě dále a e, e naprosto s ním souhlasím, pokud větší flexibilitu. Ehm, e, otázka zní, jaká by byla pravděpodobná reakce Evropské rady, zda by parlament tedy pokud by tedy parlament vydal negativní stanovisko? To je zajímavá otázka. A já předpokládám, že by se rada chovala podle, podle slov českého premiéra. Nyní je tedy na české vládě, aby se rozhodla, zda eh, bude trvat eh, na této představě či nikoli. Až bude česká vláda přijímat své rozhodnutí, musí vyhodnotit eh, složitost eh, situace eh, v českém parlamentu a také, také situace, pokud je postoj ústavního soudu České republiky. Děkuji. Nevidím žádné další žádosti o slovo. Takže pokud bychom chtěli hlasovat 28. února, lhuta pro pozměňovací návrhy musí být stanovena na 2. února. Pokud byste chtěli hlasovat později, 25. února, pane Dafe, já jsem navrhoval, abychom hlasovali v lednu, ve výboru v lednu. Myslím, že schůze bude koncem měsíce, že? Ano, chtěl jsem nabídnout eh, druhou možnost, a totiž 25. ledna by se hlasovala, takže lhuta pro poznací návrhy by byla 15. prosince. Pokud s tím nikdo nemá problém, rozhodnu tedy takto. Přijmeme ten druhý scénář. Nyní už tu máme pana Mendeze de Vigo, takže se podívejme o kruček zpět. Poprosím vás, abyste nám představil návrh protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy. Opět jde o dvě zprávy. Jedna je metodické či procesní, druhá spíše věcné. Poprosím vás o jedinou prezentaci a jedinou rozpravu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Um, jde tady o protokoly, ale protokol, eh, který eh, probíráme nyní, je úplně jiný, o tom tady hovořil i jeden předřečník, pan de Guerreiro. Rozšíří, jde tedy nebo hovořilo se o rozšíření protokolu 30 na Českou republiku a to si český prezident vyžádal jako podmínku pro svůj podpis a pan Guerrero už se k tomu možná dále nebude vyjadřovat. Ale to, co řešíme v tomto případě, je úplně jiný případ a e, já tady můžu také stručně pohovořit o minulosti, jak se to vyvíjelo. Jak víte, tak e, irská vláda se kdysi rozhodla podrobit Lisabonskou smlouvu referendu. A mohl bych připomenout, eh, jaká tady byla kontroverzní situace, no, také v parlamentu, pokud jde o to, Eh, jak to bude s tímto eh, referendem a jaké, jak budou závazné jeho výsledky. Eh, jde o to, jestli irská vláda k takovému referendu byla zavázaná, nebo jestli tam byla taková povinnost, ale ta tam nebyla. Ovšem přesto tedy k referendu přistoupili. A Někteří z nás se tady angažovali v případě tohoto referenda a samozřejmě všichni víme, k jakému to vedlo výsledku toto referendu nebo s jakým výsledkem skončilo. A vláda, jak to tak bývá, která podrobila smlouvu referendu a ta vláda, eh, která eh, smlouvu vyjednala a podepsala, měla problém s nefunkčním eh, ratifikací, tedy s nefunkčním referendem, nebo s tím, jak to dopadlo, a potřebovali tedy nějaké další řešení. Říkám to proto, protože se občas tvrdí, že Evropská unie vnutila Irsku druhé referendum, ale tak to není. Irská, Evropská unie irskou vládu nenutila vůbec k ničemu. Ministerský předseda uh, Betty Ahern uh, to tehdy takto vyjednal. Říkali jsme mu, chtěl si referendum, teď ho máš, máš výsledek, který je záporný, tak co uděláš? A my jsme mu neříkali, udělej druhé referendum. My jsme se ho pouze zeptali, jak chce dále pokračovat a jak chce dále postupovat. Eh, on se nad tím zamyslel. Potom proběhly volby, nový ministerský předseda a Potom se zkoumaly eh, důvody, které vedly k tomu, eh, že byla Lisabonská smlouva odmítnuta a nová vláda potom přijala dvě rozhodnutí. Jedna věc, která eh, tady není zmíněna, a to je vypuštění jednoho usnesení v Lisabonské smlouvě, kde to vycházelo vlastně z vládní konference a ne z konventu. Šlo o vypuštění ustanovení, které hovořilo o tom, že bude méně komisařů než členských států a to je vlastně něco, proti čemu jsme byli i my všichni tady eh, ta nacionalizace komise, to, že každá země musí mít svého komisaře. Eh, myslím si, že tento přístup je špatný a irská vláda se donívala, nebo alespoň tehdy byly ty argumenty takto předkládány a já si pamatuji na eh, celou tu kampaň ve prospěch ne. A tam se vždy říkalo, že je potřeba, aby Irové měli svého komisaře tak, aby eh, Irové vůbec na tu smlouvu přistoupili, aby vnímali, že je dobrá pro jejich zemi. To bylo politické rozhodnutí, které tehdy padlo, ačkoliv já s ním nesouhlasím. A teď ten důsledek je takový, že máme za každý členský stát v komisi jednoho komisaře, ale o to teď tady nejde. Irská vláda vyžadovala vyjasnění nebo dejme tomu určitý výklad některých ustanovení Lisabonské smlouvy některých ustanoveních, která vedla během eh, diskuze o referendu a o Lisabonské smlouvě ke eh, kontroverzním eh, situacím nebo k tomu, že oponenti smlouvy byli proti tomu, protože tehdy říkali, že ta smlouva požaduje určité věci, které ve skutečnosti ale nepovažuje. A irská, nepožaduje. A irská vláda se potom obrátila na Evropskou unii a požadovala, aby eh, smlouva uváděla to, co tam vlastně už tehdy bylo, a ne to, co ří, tvrdili, že tam je, je její oponenti. Já doufám, že jsem to teď dostatečně jasně vysvětlil. Zkrátka, bylo to tak, že Evropská rada na to potom přistoupila. Evropská rada může eh, bez problému říci, že ta smlouva skutečně říká to, co je v ní napsáno a že ta slova nemají být vykládána jinak. Takže to, ten výklad byl vyjasněn, to jsme projasnili a dostali jsme se ke třem eh, dalším eh, důležitým eh, bodům. Jednak právo na rodinu a zdanění a potom otázka bezpečnosti a obrany protokol, který rada schválila nebo přijala, eh, který vyplývá z rozhodnutí rady v červnu, eh, tedy červen 2009. Tehdy padlo rozhodnutí, které hovoří o tom, že žádné ustanovení smlouvy eh, které hovoří o listině základních práv, neuvádí. Žádné z těchto ustanovení neomezuje právo na život rodiny nebo na rodinu a na občanská práva, tak jak jsou stanovena také v irském právu. Že nic takového tou smlouvou omezeno není. Tak to je, neustále se to opakuje a opakovalo. Evropská unie nemá eh, žádnou legislativu, která by se týkala práva na život. A jak řečeno, my jsme vlastně pouze tehdy potvrdili to, co už v té smlouvě bylo. Potom, pokud jde o otázky zdanění, tady by mě zajímalo, co k tomu mají kolegové, protože text protokolu má určité absolutní vyznění, to znamená, že žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nepovede ke změně v žádném členském státě. Tedy žádný členský stát nebude měnit eh, své pravomoci v oblasti zdanění. To je eh, velice silné prohlášení, silná formulace a věcně je to asi v pořádku, odpovídá to té situaci, ale myslím si osobně, že některé věci um, jsou trošku pochybné. Potom otázka obrany a bezpečí, to je nej, nejdelší text. Jde tady o otázky bezpečnosti a obranu které by neměly nijak omezovat tradiční neutralitu Irska a veškerá opatření, která budou přijata, a která by mohla omezit neutralitu Irska, mohou být přijata pouze v případě, že Irsko bude souhlasit. Tak je to zakotveno ve smlouvě a eh, zkrátka je tím ošetřena eh, strukturovaná spolupráce. Eh, je to tady naformulováno velice silně, ale v podstatě v ten protokol i tak uvádí pouze věci, které už jsou zakotveny ve smlouvě. Toto prohlášení, které bylo tehdy schváleno, také vymezilo možnost, že irská vláda poté, co měla zajištěna svého komisaře a poté, co byly upraveny nebo ošetřeny ty další dva body, irská vláda mohla provést referendum ještě jednou, irský eh, národ tehdy souhlasil a potom eh, došlo k ratifikaci a eh, vstupu v platnost. A Teď jde o to, že je potřeba se smluv držet. Irská vláda dodržela svou část. A my už pouze uvádíme, že ve smlouvě je uvedeno to, co tam uvedeno je, na rozdíl od toho, co tvrdí oponenti. A proto se donívám, že je to v pořádku a že tento protokol bychom mohli podpořit. Donívám se, že tento požadavek bychom, že jsme vlastně už přijali tak eh, přijali jsme ho proto, aby druhé referendum prošlo. A myslím si, že tady nenalezneme nic, co by nějak omezovalo práva Irů nebo dalších občanů Evropské unie a proto navrhuji, abychom nesvolávali konvent, to znamená odmítneme konvent, ale přijmeme protokol. Um, uh, <laughs> yes. I think, yes. No, no, go. Ok. No, no, e aveva chiesto prima la parola l'onorevole Martin, ad ogni okay. modo ormai ha già cominciato. Eh, pan Martin se chtěl eh, přihlásit do debaty, ale tak když už jste začal vy, tak prosím. Já myslím, že tyto protokoly eh, vlastně vypluly že na povrch po, ne dva roky po eh, sválení smlouvy a to nás vlastně vede nyní k to nás vlastně vede k tomu, že eh, se teď eh, zabýváme to implementací a já tady eh, vracím panu Devigovi kompliment, který vyslovil na moji adresu v souvislosti s českou diskusí. V tomto případě Eh, toto, eh, co zde bylo navrženo, tak to se netýká toho protokolu, ale je to součást naší historie. Ale já souhlasím plně s panem zpravodajem, pokud se týče článku 2, zejména nyní, eh, když tedy hovoříme o možné mezivládní konferenci a konventu, tak eh, tento článek by eh, zvýšil eh, kompetence EU v oblasti daní. Článek 2 Jirského protokolu vypadá velmi podivné a pokud by byl uplatněn, platil by pouze krátce. A pokud se týče článku 3, my zjevně nejsme na pokraji války. Protože já si myslím, že tady to příliš neovlivňuje jirský postoj nebo nějaký jiný, tak já bych tedy asi souhlasil se zpravodajem. Ale to nás eh, nezbavuje nutnosti stavět se eh, spíše kriticky, i když se budeme vyjadřovat ke kvalitě tohoto protokolu a celého procesu. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Martin. Děkuji, pane předsedo. Bude to velmi stručné, poněvadž eh, hovořím jménem profesora Mori, který je socialistickým stínovým eh, zpravodajem. Eh, on mě předal své řečnické poznámky. Takže k tomu, co řekli pan eh, Mendes de Vigo a pan Dav, tak tento protokol dostal právně závazný statut spolu se Eh, vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, čili je poněkud zvláštní, že o tom není. debatujeme. Ale pokud toto ponecháme stranou, eh, profesor Maria souhlasí s tím, že tento návrh protokolu je zcela kompatibilní eh, se smlouvami a nepotřebuje žádnou nějakou interpretaci svého obsahu nebo použití. V podstatě Eh, dá se říci, že irský lid má tu jistotu, kterou žádal ještě před referendem. V praxi se nic nemění a z tohoto důvodu my jako výbor bychom neměli vidět eh, žádný, žádné potíže a pan profesor nevidí eh, žádný problém v tom, že by se to, kdyby se to přijalo jako do eh, datek či příloha k příštímu protokolu v souvislosti se vstupem Chorvatska. Pan Brons? Oh yes, right, thank you. The eh, pokud se týče tedy eh, irských problémů v souvislosti s Mm, s tou smlouvou, tak to se týkalo tedy Evropskou radou a mm, tady poté nenásledovala žádná legislativa. Samozřejmě, že Evropská rada není eh, sama o sobě legislátorem. Pokud se vrátíme k tomu protokolu eh, s Českou republikou, tak eh, to také zřejmě bylo vypracováno v Evropské radě a nenásledovala žádná další legislativa. A je to tak, že eh, v, případě, v tomto případě tady tož bylo podepsáno 26 eh, zeměmi, čili otázka je, jestli to vůbec bude mít nějaký právní dopad. Čili pokud, pokud už to bylo podepsáno, ale nenásledovala žádná legislativa, tak eh, to tak asi bude. Well, uh, you know, is the protocol or... Takže ten protokol v těchto dvou případech, jirském a českém, byl nebo je právně závazným dokumentem? No, no, sí, para. Señor Bros, ha hecho una, ha hecho una pregunta muy... Pan Mendes de Vigo. Eh, pan Brons eh, se zeptal něco, co je velice důležitého a já bych rád odpověděl. Eh, děkuji panu Dafovi za jeho slova a také souhlasím s tím, že bychom skutečně v úvodních bodech mohli se eh, zmínit o eh, složení eh, komise. Čili tady je jakási potenciální politická chyba. Ne. Ale pokud se týče článku 3, to se týká obrany, tak tady bych byl velmi obezřetný já nevím, nevím, nezdálo se mi, že je to skutečně úplně v souladu se smlouvou, ale jsem chodný se k tomu vrátit a ještě jednou to zvážit. A pokud se týče socialistické skupiny, eh, co řekl pan Martin eh, jménem pana Maléry, taky a tady skutečně eh, souhlasím, že to má jaksi věcně je velice důležitá věc, kterou je třeba vyřešit. A k panu Bronsovi, Evropská rada Eh, přijala politické řešení, ale to nemělo žádný eh, právní statut. Eh, my teď se bavíme o důsledcích politického rozhodnutí. Čili pokud bychom chtěli mít protokol, který má právní hodnotu, tedy k těmto smlouvám, pak je třeba ho ratifikovat, ratifikovat v celé 27. A to politické rozhodnutí to v podstatě umožnilo tuto cestu. Takže my v současné době eh, de facto eh, uvádíme do praxe zhodu v Evropské radě. Já eh, tady nevidím nic výjimečného, v České republice to může být jinak, ale Eh, pokud tedy chceme dodržet naše pravidla, tak eh, je třeba takovou politickou dohodu uvést do praxe a činí se to formou právního protokolu, které eh, nahrazuje politické rozhodnutí. Pan předseda, tak já myslím, že také 25. leden tedy bude Ehm, představena tato zpráva v konečné podobě a hlasování 28. února. Já bych k tomu ještě chtěl také něco dodat eh, k tomu, co eh, zde eh, zasnělo tady z hlediska jirského. Takže to je v článku 2 zde máme řečeno, že žádné ustanovení charty Eh, neupravuje, nemění chartu pro žádnou členskou zemi. To tež eh, se týká článku 3. Čili tady nejsou žádné úpravy, žádné změny, to je pouze konsolidace. Když se podíváme na odkaz na evropskou armádu, takže to také se de facto opřít do článek 1. Takže my eh, tady v podstatě, pokud je nějaký spor, tak to je otázka interpretace. Takže ještě jednou 25. ledna bude prezentovaná zpráva a potom 28. února hlasování. Tak a teď se dostáváme ke zprávě pana Dafa o volbě Eh, členů Evropského parlamentu. Eh, na to se už nějakou dobu pracuje, tedy pan Dav na tom pracoval a pan Dav eh, předložil novou, nový návrh zprávy, o kterém jsme jednali 3. října. Bylo podáno 43 pozdělacích návrhů do 27. února. Hagland. Allora, takže všichni tito kolegové nám pozměňovací návrhy předložili a my teď eh, dnes eh, se o nich můžeme pobavit. Je to samozřejmě důležitá zpráva, pokud se týče tématu, ale také z hlediska procedurálního, takže nás vlastně zajímá další vývoj. A pan Gualtieri se k tomu chtěl vyjádřit, ale já nejdříve dám slovo panu Dafovi. Děkuji. Jak jste uvedl, bylo předloženo 45 poznacích návrhů, které, třeba, které možná rozdělit do tří skupin. První skupina jsou ty poznací návrhy, které v zásadě odmítají myšlenku celoevropského sídla baloncovalovských eh, křesel a nadnárodních kandidátek. Jak se jistě dovedete představit, eh, budu proti těmto pozměňovacím návrhům během hlasování. Druhá skupina, druhý okruh pozměňovacích návrhů eh, není až tak jasných. Jde o pozměňovací návrhy pana Výlanda a pana Šolce zejména jsem si jist, že tyto poznací návrhy byly vedeny dobrým záměrem, ale nejsem si jist, zda by přispěly eh, k větší jasnosti usnesení. A konečně třetí okruh poznacích návrhů. Roberto Gualtieri právě dorazil. Eh, dobré odpoledne, pane. Zdá se mi, že u některých z těchto poznacích návrhů eh, s nimi rád budu souhlasit, možná v mírně pozměněné podobě, ale jsem, ale jsem trošičku znepokojen tím, že by se nám ta věc mohla zkomplikovat, protože jádrem druhé zprávy bylo bylo v odstavci 11 nastavit agendu pro dialog s radou. Totiž eh, parlamentu se těžko hledá dohoda, pokud je jaksi osamoceným partnerem. Já bych byl raději, kdybychom to eh, ponechali eh, takto, pokud je o témata pro eh, pořád jednání, eh, pro agendu tedy pro vydávání s radou za pomoci komise. Zapracoval jsem Geraldův poznací návrh Eh, týkající se počtu 751 11. Eh, kolega se domnívá, že to je eh, jednoznačný poznací návrh, ale mně to tak nepřipadá, to jak z technických, tak z právních důvodů. A také, také proto, že by to neposílilo politický konsenzus napříč napříč politickými skupinami v parlamentu. A já se přitom snažím co možná maximalizovat podporu těm hlavním bodům návrhu pro celoevropský volební okrsek. Víme, že pokud je o Chorvatsko, tak tady, jak si je to, je to v běhu, budeme muset eh, budeme muset přijít s novým eh, návrhem ohledně rozdělení křesel a to včas eh, do včas před volbami v roce 2014. Takže bychom to již neměli příliš odkládat. Pravděpodobně nás čeká konvent A proto je důležité, aby byl parlament plně připraven, eh, aby měl, aby měl eh, připraven konsistentní a mohli to tak říct progresivní balíček reformních návrhů v pravý, v pravý čas, než se to celé rozběhne. Proto bych rád postupoval tak, že bychom o této věci hlasovali v prosinci nebo nejpozději v lednu. A do té doby už eh, scénář mezivládní konference či konventu eh, balíčku o hospodářském řízení a správě a cokoliv dalšího, co je třeba eh, vykonat pro posílení demokratické legitimity EU. Všechny tyto otázky do té doby budou jasnější. Eh, děkuji, pane Dafe. není pan Gualtieri. Já bych eh, řekl, že bych si rád nejprve vyslechl stanovisko EPP, protože tady máme situaci, eh, tak eh, dobře víme, jakou a stanovisko naší frakce je jasné. My podporujeme první verzi zprávy. Souhlasíme eh, s myšlenkou zpravodaje předložit takovou verzi, která by poskytla větší Eh, manévrovací prostor pro vyjednávání s radou. Eh, náš postoj se nějak nezměnil a naše pozměňovací návrhy eh, jdou v duchu toho, což bylo řečeno v předchozí diskusi. Takže to, co tu věc komplikuje, je vlastně pozice hlavní politické skupiny, největší politické skupiny. Já v podstatě mm, nemám co dodat nového. Mohu jedině zopakovat naše stanovisko a důvody, proč se domníváme, že tuto zprávu bychom měli v plénu schválit. Také se domnívám, že návrh zpravodaje předložit flexibilnější verzi, také pokud je pojitko mezi touto zprávou a po, možné budoucí změny smlouvy, že tento návrh je rozumný, protože nevíme, co nás čeká. Eh, je zde možnost eh, scénář konventu, je zde také scénář konventu s omezeným mandátem, kromě toho je zde varianta eh, toho, že bychom pracovali se všemi nástroji, které již zakládá aktuální smlouva. Takže příliš to nevázat na změnu smlouvy, tu celoevropskou kandidátku, to je, myslím, rozumné. A myslím si, že eh, poznací návrh pana Hevnera by ani nebyl nutný, jde eh, jak se o návrh řešení, jak eh, návrh řešení pro případné nerovnováhy v rozdělení křesel u celoevropských kandidátek. Jsou zde další věci, které bychom mm, případně mohli ponechat na dalších jednáních, ale samozřejmě by to musel schválit parlament a náš výbor. Takže my jsme eh, připraveni v této věci eh, pokračovat, stejně jako jsme byli do posud. A velice nás zajímá, eh, jaké stanovisko nám dnes sdělí EPP. Případně bych možná požádal o možnost se vyjádřit poté, co si vyslechnu kolegy z EPP. Já děkuji. Slovo má pan Šeplin. Děkuji, pane předsedo. Eh, velice pozorně jsem naslouchal všemu, co tady bylo řečeno a eh, mám eh, dojem určité únavy, protože už jsme tady v tomto výboru diskutovali o této věci velice dlouho, což neznamená, že ta věc je nevýznamná nebo nedůležitá, ale myslím si, že Tady eh, ty argumenty jsou platné, ale mění se s ohledem na celkovou situaci. Některé věci tady už zazněly. Je to problém legitimity a to je velice klíčové. Pokud jde o ty celoevropské kandidátky, tak eh, Eh, já si myslím, eh, že eh, to je důležitá součást toho problému. Parlament sám je tady rozpolcen, jsou tady dokonce i skupiny rozpolcené. Když se podíváte na pozměňovací návrhy, tak tam se to odráží poměrně jasně. Myslím si, že to platí především pro EPP a asi by bylo spravedlivé říci, že EPP jako taková nemá jednotný pohled. Poslanci z této skupiny v tomto výboru mají určitě určitý pohled a e, ostatní tam e, mají zase trochu jiný pohled na to, zda jsou nutné ty celoevropské kandidátky a e, důležitá je tady především plynulost v tom dnešním světě. Myslím si, že tady je jeden důležitý princip, nutný princip, Eh, s ohledem na různé projednávané otázky. A potom eh, jedna otázka, retorická otázka, je, zdá je to vše dobře načasováno a já nejsem o tom přesvědčen. Ehm, když to tedy není načo- dobře načasované, tak eh, tady je otázka, jestli tomu budeme věnovat to, co je potřeba. Podle mého názoru, a tak jak já to čtu, je jasné, že vedle těch celoevropských kandidátek, které eh, tedy my podporujeme, nebo já podporuji, že to má malou podporu mimo parlament a to eh, je také otázka eh, tedy té legitimity a a pokud se na to podíváme pohledem ekonomického řízení, a to je velice e, taková základní otázka, tak to, co z toho vyplývá, to už se vlastně do určité míry děje a to je určitá centralizace pravomocí. A pokud budeme centralizovat pravomoce, tak to samozřejmě bude znamenat centralizaci moci a otázka je, jestli tato moc by neměla mít celoevropské zastoupení a má odpověď na to je kladná, ale eh, tady je celá řada ještě dalších lidí, kteří možná nejsou takto přesvědčeni o této věci. Pokud tady bude potřeba eh, svolat konvent, a jak se zdá, tak bude muset být svolán, eh, nebo tedy nějaká ta konference, tak je otázka, eh, jak to bude s ekonomickým řízením a jestli to znamená, že volební záležitosti budou muset být součástí toho projektu. Já si myslím, že to není jasné a že tady zatím máme ještě plno práce, mnoho věcí musí být prodiskutováno a má, má, mé stanovisko je e, tomu nakloněné, teda, že bych, tedy, že bych to podpořil, ale e, samozřejmě e, se k tomu budou muset ještě vyjádřit i ostatní skupiny. Děkuji, pane Šeplin. A slovo má pan Bronz. Děkuji, ten návrh, abychom tady měli těch 25 Eh, kandidátů na celoevropské kandidáce, to je poměrně skromný návrh. Možná eh, je to taková lekce eh, celo, celé, celkové Evropy, ale vyvolává to otázku, že pokud tady budeme mít dvě kategorie, dvě různé kategorie volených poslanců, které budou voleny s dvou, dvěmi různými systémy, tak musíme také zodpovědět otázku, který těch syncem bude nadřazený a který bude podřazený. Pokud ten eh, celoevropský je nadřazený, tak proč to omezovat pouze na 25? Když se podíváme do pozměňovacího návrhu například 21, tak tady eh, se hovoří o 10%, co by bylo 75, ale pokud to bude 75, tak proč ne 750? 151. Takže um, otázka je, uh, jestli to bude náš cíl, dostat se do této situace, aby nakonec celý parlament byl volen na základě celoevropských kandidátek. Volby tímto způsobem totiž podporují ty strany, které mají tu celou evropskou perspektivu a ty ostatní jsou znevýhodněné. A ti voliči, eh, kteří jsou nadšení evropským projektem, ty budou volit, ale ti, kteří jsou proti, tak ti se budou donívat, eh, že tento eh, seznam je nerelevantní a nebo zkrátka jim nebude vyhovovat. Ho ascoltato la sua premessa. Lei ha detto che di questo argomento si... Eh, tak já jsem si eh, vyslechl eh, váš úvod a mm, ano, my o tom jednáme už dlouhou dobu. Já už jsem na tomto výboru nebyl poměrně dlouho, ale ze své politické zkušenosti bych řekl, že my prostě musíme respektovat eh, systém práce parlamentu a výboru. Já musím říct, že na tento evropský seznam se dívám obecně pozitivně. Mám eh, tedy pár bodů, které bych eh, měl udělat. Vy víte, že my tady máme neřešenou eh, věc parlamentu. Legislativa v letech 99 až 2004, tam jsme měli potom návrh, který byl schválen eh, velkou většinou a eh, byla takto přiznána značná imunita poslancům Evropského parlamentu ve srovnání s pravidly v národních parlamentech eh, ta pravidla pro imunitu byla poněkud odlišná. Já eh, bych chtěl říct, že tady vlastně se díváme také na statut eh, poslance, který se týká také nároku na úhrady a tak dále, ale my se vlastně trošku vracíme zpátky a já tady teď uvažuju, jestli by bylo možné, jestli by možná bylo vhodné použít tento postup a vyřešit dva problémy najednou. Čili bylo by to včetně těch ustanovení, které jsou součástí statutu poslance, ale dosud nebyla Dosud to tedy nebylo, ne, nestoupilo v platnost, páč to není ratifikováno radou. Děkuji, pane předsedo. My eh, o tom debatujeme hodně, ovšem eh, poněkud eh, špatné je to, že tady jednak chybí jakési natření pro to, jak řekl pan Šeflin, ale pak tady druhá věc, možná delikátnější a sice že v radě to stoprocentně nemůže projít. My tedy chceme eh, spíše vyrovnat, eh, jak si vybalancovat eh, ty pomoci, ty pravomoci, které tady máme, které jsou omezené. V každém kroku konstrukce evropských institucí vždycky vznikly instituce tak, že eh, prostě nehrál tady vůbec žádnou roli eh, souhlas, souhlas lidu nebo nadšení lidu. Eh, tady zasnělo, že prostě my nemáme demos a my skutečně tedy ano, my vytváříme instituce v situaci, kdy nemáme demos a pak je potom těžké tedy justifikovat tyto instituce. My jsme vlastně předpokládali, že jak si veřejné mínění to nakonec přijme, ale zatím neexistují důkazy, že by to tak bylo. Prostě Eh, když se podíváme na eh, volby, na účast u voleb, tak prostě rok od roku, vlastně od toho 75. to vlastně klesá. Eh, minule tedy jsme měli pod 25% ve Velké Británii v posledních volbách tedy a druhý den se potom hlasovalo ve Velkém bratru Big Brother a tam bylo hlasujících více než už eurovoleb. voleb. Takže my tu teorii už máme ověřenou. My pořád říkáme, že pokud dáme více pravomoci Evropskému parlamentu, budou ho lidé brát vážněji. Ovšem důkazy eh, ukazují spíše v opačným směrem. Čili tady skutečně eh, v žádné členské zemi není žádná podpora pro nějakou, nějaký panevropský seznam. A z tohoto důvodu také moje skupina bude proti. Děkuji, pan Wieland. Děkuji, pane předsedo. Možná ještě několik eh, slov eh, k tomu, co tady říkal pan Henen, který tady hovořil o eh, účasti na volbách. Já si myslím, že toto bychom tady neměli srovnávat, protože v roce 2004-2009 a také už dříve sem přistoupily nové země, které tradičně mají mnohem nižší účast ve volbách, i pokud jde o jejich národní volby. Takže proto je potřeba sledovat eh, ty srovnatelné země a jaké jsou jejich výsledky. A já si myslím, eh, že je to v určité eh, míře paralelní k těm národním volbám. Například Spolková republika Německo v roce 2009 tam to bylo poprvé vyšší než v těch předchozích volbách. Chtěl bych eh, výslovně politovat toho, že se tady už pouze dohadujeme o těch 25 eh, dodatečných křeslech, protože já si myslím, že tady se míjíme eh, s cílem Lisabonské smlouvy, protože tam se nehovoří o těch 25 dalších křeslech. Eh, já nevím, proč je tady zrovna těch 25, proč to nejtí 34 nebo 17. Nejlogičtější číslo by bylo takové, které by odpovídalo počtu členských států, aby alespoň teoreticky bylo dosažitelné to, eh, že eh, z každého členského státu bude takto zvolen alespoň eh, jeden zástupce za každou zemi, ale i kdyby si to tak přál, tak když jich bude 25, tak to možné nebude. Ale myšlenka kterou už chová Evropský parlament dlouhou dobu a možná, že bychom to mohli začít už i provádět. A tam, kde smlouva o Evropské unii a o fungování Evropské unii nastavují jasné měřítko, tak tam právě eh, pan zpravodaj i my eh, tu laťku strháváme. To je článek 14 a 23 smlouvy, eh, kde jde o fungování nebo o postup. A hovoří se tam také o volebním postupu, je to mnohem složitější, vyžádalo by si to změnu smluv, ale v článku 14 smlouvy Evropské unie se jasně hovoří o tom, že Evropský parlament předkládá návrh. A tento návrh my teď nepředkládáme. A proto já jsem si dovolil eh, tady eh, předložit určité pozměňovací návrhy. Mám tady návrh 27 a je tady eh, moje myšlenka toho, jakým způsobem by se mělo skládat těchto 751 křesel. Dovolil jsem si to opět předložit a na kolegy se obrátím ještě i písemně. Ovšem eh, chtěl bych vás upozornit na to, že první odrážka pozměňovacího návrhu 27 možná obsahuje eh, chybu v překladu, alespoň eh, když se dívám na anglickou verzi. Tady se hovoří o volebních okrscích, ale tak tomu není v té výchozí verzi. A já bych si přál, aby to, ta úprava byla naprosto jasná, aby se hovořilo aby, 75, aby to bylo vysvětlitelné 75% eh, našich žáků, 75% našich učitelů, protože jinak tady nebudeme mít eh, základní porozumění pro věci, jako je volební právo a eh, ústava a tak dále a Cambridgeský kompromis a ostatní vzorky, které tady byly předloženy, se naprosto míjí tímto cílem, protože když musíme vyzvat profesory, matematiky, aby se tím zabývali a oni to nedokáží několika větami vysvětlit učitelům matematiky, tak potom je ten eh, vzoreček naprosto k ničemu, jen je k nepoužití. A je to samozřejmě možná německá záležitost, ale myslím si, že by to mohlo být něco, co bude zajímavé i pro ostatní členské státy. Potřebujeme to nějakým způsobem smysluplně zorganizovat. A návrh, že šest bude základ a potom jde hond s nějakým stropem, něco takového se podobá postupu v radě, kde část hlasovacího postupu vychází z jedno, z jaksi eh, jednotlivě nebo celkově rozdělených hlasů a potom na základě počtu obyvatel a Eh, já si myslím, že něco takového bychom eh, těžko vysvětlovali a pokud tady budeme dělat národním vládám problémy, tak to nebude dobré a problémy jim dělat budeme, pokud tady nevysvětlíme jasně nebo nepředložíme jasná jednoduchá řešení a problém budeme mít také s ústavními soudy, pokud eh, to tady nedokážeme podat nějak smysluplně. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda uvedla, že si cením argumentace Andrew Duffa. Je to velmi dobře vypracováno. Přesto však musím říci, že nemám pocit, že doba již nazrála. musíme vyčkat, dokud strany na úrovni Evropské unie budou dobře známy v členských zemích. Myslím, že pokud by se volby pořádaly podle eh, tohoto návodu již příště, eh, dokonce se nejsem jistá, že ani členové mé strany vědí, eh, ke komu patříme na evropské úrovni a zda jsou programy aktuální. Také bych ráda řekla, že si nejsem vůbec jistá, že by tato věc zvýšila účast u voleb, volební účast. Je to možné, ale jistotu nemáme. Já se tím nejsem jistá. Já chci vám říci, že například loni, nebo to bylo letos, eh, kdy v Pols- eh, ve Finsku proběhly parlamentní volby, Evropský rozměr bylo jediné téma, eh, které bylo projednáváno. Pokud se objeví nějaké zajímavé téma, lidé jdou k volbám. Eh, u nás eh, na posledně ve Finsku byla volební účast vyšší. Nevím, zda všechny strany byly spokojeny s výsledkem, ale byl to výsledek demokratický. Ehm, a dále, ehm, omlouvám se, že to tak nazvu, ale svým způsobem jde o státní převrat pro velké státy, protože když používáme Dontovu metodu, jako v parlamentu a ve všech parlamentech, pak eh, patrně eh, první místa na kandidátkách by byla, by byla obsazena velkými členskými státy. Pak by tedy to dávalo větší moc velkým členským státům. A kromě toho, pokud chceme zvýšit volební účast, pak bychom museli volit kandidáty, kteří jsou velmi dobře známi na evropské úrovni. Ale já, mrzím, že to tak musím říci, ale tady v parlamentu máme jen velmi málo jmen, která jsou známa všude v EU. Areva Tanen, ano, to je jedno ze jmen, eh, které by mohlo být zvoleno za Finsko, takže Finsko by mohlo dostat jedno poslanecké křeslo. A Areva Tanen byl vynikající europoslanec, já si ho velmi považuji ale přesto nechci, abychom se pokoušeli získat eh, za kandidáty herečky, zpěváky a podobné eh, osobnosti, které jsou známy všude v EU. Možná Angela Merkelová je známou osobností. Možná, pokud tedy ona by byla, eh, ona by patrila, jaké mohla být všel kandidátky, protože asi všichni v EU ji znají, ale Myslím, že například ti, kdo zde vlastně nechtějí pracovat, by se možná neměli, neměli ocitat v čele tak Pouze ti, kdo eh, o tu práci skutečně stojí. Takže možná ještě nenadešla doba, možná je třeba ještě vyčkat, eh, až nazraje nazraje doba proto aby to bylo eh, přijatelné. A také za naši politickou skupinu byly předloženy pozněcí návrhy, kdy někteří kolegové si přáli, aby deset, desetina poslanců byla volena z celoevropských kandidátek, jiní si zase přejí, aby, aby pouze část poslanců, jenom možná jeden, dva eh, poslanci mé politické skupiny jsou zcela proti, takže i má politická skupina vlastně je rozdělená v této věci takže možná ještě nebudeme schopni tuto věc přijmout. Eh, já, já v každém případě nikoli. Děkuji. Děkuji. Než dám slovo panu Dafovi, eh, pan Menez de Vico ještě, ano? Vážený pane předsedo, Domnívám se, že nejlepší příklad, který ukáže, že doba ještě nenazrála pro takovou věc, že to není dobře načasováno, je, že průkopníci evropské myšlenky hovoří o tom, že možná se objeví nějaký, že to bude nějaký Fin nebo Čech nebo, nebo Španěl, ale o to nejde, má jít o eh, nadnárodní, mezinárodní kandidátky, a nejde o to, ze kterého státu se má dvacítka, jde o to, aby šlo o lidi, kteří prosazují stejné představy. E, nejde o jejich státní příslušnost. Ale myslím si, že jasným, e, e, jasnou ukázkou, jasným dokladem toho, že to ještě není zralé, je, že se tady o tom takto diskutuje. Děkuji, pane Mendeze de Vigo. Než dám slovo panu Dafovi, a rád bych sám také přispěl do této diskuse. Eh, zaprvé jsem si všiml, že ve smlouvě o Evropské unie a smlouvě o fungování Evropské unie je parlamentu dána eh, pravomoc eh, přijímat je to tady nikoli povinná, ale, ale je zde, není to povinná věc, ale je zde založena možnost legislativní iniciativy. A to by mělo obrovskou, obrovský symbolický význam. Šlo by o symbol pokroku. Pokroku na cestě k integraci všech 27 členských států. Samozřejmě jsou ti, kteří věří více nebo naopak méně v evropskou integraci, já jakožto předseda tohoto výboru, i jakožto jednotlivý poslanec jsem byl určitě proto, abychom se pokusili v tomto volebním období přijmout jednotný volební zákon. Eh, ale parlament poprvé ten návrh odmítl, na no, poprvé to bylo odmítnuto, protože eh, roz, názory se příliš lišily dokonce i v rámci politických skupin. Já si myslím, že socialisté a demokraté také nejsou zrovna jednotní v podpoře návrhu pana Dafa. Paní Jetenmeky hovořila o o různých názorech v rámci její politické skupiny. Určitě tady bychom se měli nyní zamyslet nad tím, co dál. Zda bychom se přesto měli pokusit to posunout dále, anebo bychom se měli tohoto tématu vzdát v tomto volebním období. Eh, jak budeme tady postupovat? Má smysl eh, vést to do pléna, kde by to opět neprošlo případně? Můj skromný návrh eh, by byl takový, že asi to hlavní, co zde zatím překáží, je ta představa jednotného evropského volebního okrsku. To je asi to, co nás nejvíce rozděluje. Jsou možná jiné věci, které by nám umožnily naopak tu věc posunout ku předu, na které bychom se shodli například eh, jednotné kandidátky, nadnárodní kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Eh, je jasné, že v této věci nějak nepokročíme, nebo pokud, eh, pokud je o rozdělení křesel, vím, že nás čeká vstup Chorvatska, ale mohli bychom nastavit nějaká automatická kritéria pro přidělování, pro distribuci poslanských křesel. Pan Dav se tomu opravdu velmi intenzivně věnoval, věnoval se té problematice v Cambridge a zatím se to nikam neposunulo. Nevím, eh, co přesně se myslí například eh, pojmem degresivní, dále ano, zastoupení členských států v parlamentu, eh, uznání jejich identity. Já si myslím, že není možné jít pod minimální počet šesti europoslanců na členský stát, aniž bychom se dotkli nějak národní identity jednotlivých členských států ale jsou zase jiné členské státy eh, s obrovským počtem obyvatel, které by eh, měly mít nárok na více jak 96 křesel, ale není to možné. Jinde zase je to 6, co vlastně neodpovídá populace, takže eh, Potřebovali bychom nějaký matematický vzoreček, ale já si myslím, že ten pojem degresivní, to znamená vlastně něco jiného. Další problém a také návrh pana Garganio, který se týká eh, imunity, imunity poslanců, to není špatný návrh. Nějaký jednotnější postup by patrně eh, také pomohl myšlence evropské eh, integrace. Je otázka, zda by se to vyžadovalo tedy přepracování statutu europoslance. poslance. Je otázkou tedy, zda eh, raději měnit 76 různých eh, volebních zákonů nebo vypracovat jeden jednotný. Eh, ale myslím, že by bylo škoda tady se té věci úplně vzdát, ale nevím si jist, zda má smysl to vést do plena, protože pokud by tam ta věc byla poražena, asi by to také nějak neprospělo. Já myslím, že koordinátoři by se tomu měli dnes večer věnovat, než přijmeme definitivní rozhodnutí. V tuto chvíli tedy vyjadřuji spíše eh, pochybnosti než jistotu, obávám se. Já byl bych eh, proto, abychom zaujali nějaký minimalistický přístup, který nám umožní alespoň drobný pokrok vpřed, eh, tedy žádná velká gesta, která by stroskotala a někam by to celou věc neposunulo. Mohu se dotázat pana Garganiho, nebo dát mu slovo? Já jsem měl takový dojem, Říkám to jako někdo, kdo se touto věcí již dlouho zabývá. A domnívám se, že to, co nás rozděluje, jsou nadnárodní kandidátky. Myslím si, že není pravda, že doba ještě nenazrála. Již mnoho let voláme po jednotných kandidátkách pokud eh, odstraníme tuto myšlenku, eh, protože jsou politické skupiny v této věci eh, rozděleny, tak nám nijak nepomůže pokročit dále. Co říká Lisabonská smlouva o degresivním systému? Dává smysl. Je to totiž záruka, nebo skytá to záruku všem členským státům, že jejich obyvatele budou řádně eh, zastoupeni. Takže opět, pokud bychom toto odstranili, myslím, že není nic eh, špatného na tom, aby eh, parlament vyvíjel iniciativu v této věci. Je pravda, že jsou problémy s volební účastí. Někde v, 2000, v roce 2009 to někde bylo i 25%, 29%. Myslím si, že tyto návrhy by měly vzít z parlamentu. Dobře, eh, pane Kotěry, pokud se týká eh, různých eh, možností, tak já myslím, že bychom se neměli eh, úplně vzdát té myšlenky eh, té evropské kandidátky. A možná, že kdyby to pan eh, Gargány chtěl tady předložit návrhy, tak jak nám to tady právě řekl, tak já myslím, že bychom to měli skutečně s otevřenou myslí přeskoumat. Všem otázka je, Eh, jakém vztahu je to k tomu jádru DAFovy zprávy. Já eh, musím říct, že eh, ta zpráva prostě bylo rozhodnuto, že o tom se nebude hlasovat, ale prostě jenom, to nebylo opravdové hlasování, nebyly hlasy proti, ale de facto jsme si jenom jakoby dohodli, že si necháme více času na to rozhodnutí. Nicméně já si myslím, že můžeme si ještě vzít, já nevím, dva, tři týdny, měsíc na to, aby každá frakce se mohla eh, ujistit o tom, eh, jak vypadají stanoviska v jednotlivých zemích. A možná, že členové našeho výboru eh, by mohli argumentovat také tím, že de facto kontext se před několika málo měsíci změnil. Jestliže je tady řeč o užší integraci a ještě o e, růstu e, pravomocí, tak e, to je vlastně nyní e, ten problém. A jestliže nyní hovoříme o posílené demokratické legitimitě v Evropě, tak já si myslím, že dnes by tomu bylo rozuměno více. A možná i kolegové, kteří se k tomu stavili před pár měsíci skepticky, by to mohli dneska vidět jinak. Ale bylo by třeba, abychom to přeskoumali a pak by byl čas eh, rozhodnout, eh, zda s touto zprávou půjdeme na plénum nebo ne. Já musím říct, že tedy se domnívám, že moje frakce by toto podpořila. Tedy podpořila ten nápad, abychom o tom ve výboru a posléze na plénu hlasovali. Um, well, <clears throat> I'm most grateful to uh, Mr. Gualtieri. Pan Duff. Děkuji, já jsem uh, velice vděčný panu Gualtierimu a panu Mendezi Devigovi za podporu. A de facto také vnímám eh, to rostoucí rozčarování. A také děkuji za osobní podporu pana Fina. Já vím, že on ví, jak já se k tomu stavím. Já si myslím, že mm, není třeba, aby byl nejdříve evropský lid a teprve potom, eh, aby se budovala plná parlamentní demokracie v EU. Já si myslím, že rozhodující je tady veřejné mínění v Evropě, které je vedeno a inspirováno evropskými politickými stranami na federální úrovni. My se zde v parlamentu zabýváme evropskými otázkami. Jestliže se jim budeme zabývat neustále a vytrvale a plenule a e, budeme e, více propojeni s voliči, pak e, takto poroste pocit evropské politické obce. k tomu, co řekla paní Temeky, já myslím, že všichni, kteří tvrdí, že národní strany a národní kandidáti mají eh, daleko lepší pozici v evropských parlamentních eh, eh, volbách, tak myslím, že přehánějí. A myslím si to proto, že eh, lidé eh, vlastně eh, už znají, jaké tedy ty pretence mají národní strany při jednání na evropské úrovni. No, je tady vlastně argument, že je to něco nového, co jsme dříve nedělali a také třeba eh, zavedení ekonomické vlády nebo užší fiskální unie, to také vyžádá něco na způsob federální vlády, takže já myslím, že tady ten okamžik je správný. je tedy správné, abychom našli eh, prostředky, které budou reflektovat eh, nutnost eh, fiskální solidarity mezi voliči, nejenom mezi daňovými poplatníky. Já také vítám, že se zde objevil člověk, který tady si uvědomuje nutnost eh, eh, tady tohoto protokolu a já tady mám také verzi parlamentního návrhu z roku 2005 na reformu protokolu, jak se píše v příloze této zprávě. Panu Bransovi bych řekl, že my nenavrhujeme dvě kategorie europoslanců. Ne, všichni zde budou naprosto stejně, naprosto rovní, budou mít stejný mandát, ale nastoupí sem na základě různých eh, prostředků, eh, tak jak je tomu dnes, protože dnes máme volební postupy v jednotlivých členských zemích, které se od sebe liší. Čili já myslím, že to není další zkomplikování záležitosti a já samozřejmě nevím, jak bude vypadat budoucnost. Já nemohu hovořit za budoucí generace. Já myslím, že eh, máme eh, dost eh, práce s tím, abychom se Eh, starali o to a zabývali tím, co se děje dnes v tomto výboru, i bez toho, že si budeme lámat hlavu nad eh, dalekou budoucností. A při vší úctě musím říci, že my jménem Evropského parlamentu eh, budeme muset hlasovat ve výboru. Řekl bych, že politické skupiny budou mít eh, jaký, jakési vodítko v jasném rozhodnutí tohoto výboru, jak postupovat dále. A já tady eh, při vší ústě s vámi, pane, k vám, pane předsedo, eh, bych trval na tom, abychom hlasování provedli v lednu a v tomto procesu budeme schopni jasněji posoudit eh, eh, další detaily, jako je třeba ta degresivní proporcionalita a také rozdělení křesel podle matematického vzorce, který ovšem může vzejít pouze z dialogu s radou. A eh, k panu Vilandovi, který Eh, eh, bohužel eh, musel odejít. Já se omluvám, ale kdyby tady byl, tak bych musel říci, že výsledek toho návrhu, které, který předložil, je de facto stejný výsledek, jako by byl podle Cambridgeského kompromisu. Takže já myslím, že bychom se měli zhluboka nadechnout a pokračovat dále. Ano, opět jsme tady eh, vedli velice rozsáhlou diskuzi, už opravdu mnohokrát a teď se musíme rozhodnout, jakou metodu uplatníme. Někteří hovořili o tom, že bude potřeba to vyjasnit v rámci frakcí. A e, teď by nebylo dobré, abychom si stanovili termín na e, hlasování, ale odsunuli to na příště. Ale jiní jsou tady e, a ti říkají, že teď bychom se měli rozhodnout, kdy budeme hlasovat, ehm, protože jinak si musíme stanovit lhůtu na leden, 26. ledna, Poznávací návrhy tedy už byly předloženy. Dnes už jsme o tom diskutovali, i když ne o jednotlivých návrzích, ale celkově. A teď bychom mohli rozhodnout. Pane Gualtieri, já nejsem eh, proti eh, termínu hlasování ve výboru. Může to být 26. leden a frakce do té doby budou pracovat. Pane eh, tady byly tady různá stanoviska a já bych byl rád, kdybychom už o tom hlasovali. Jedna možnost je, že bychom si nestanovovali termín pro hlasování v našem výboru a ještě několik týdnů bychom diskutovali a potom by se teprve hlasovalo. Druhá eh, varianta je, že už jsme diskutovali dostatečně a budeme hlasovat 26. ledna. Já bych eh, tedy o tom chtěl hlasovat. Kdo je proto, abychom si stanovili termín eh, pro hlasování? Eh, teď je tady ještě nějaká třetí možnost, protože někteří si přáli pozměňovací návrhy eh, k různým privilegiím nebo pravomocím a povinnostem probrat. Chcete tedy o tom ještě něco, chcete k tomu něco říci? Pan zpravodaj si přeje slovo předtím, než budeme hlasovat, také k tomuto návrhu panu. Um, well, uh, uh, Dobře. Já jsem pro a se vším respektem musím říci, že posměvací návrhy byly předloženy. O těchto věcech už jsme tady diskutovali po dlouhé měsíce a myslím si, že v tuto chvíli už je potřeba předložit jasnou pozici tohoto výboru skupinám eh, a proto bych si přál, abychom proces předkládání pozměňovacích návrhů uzavřeli a eh, hlasovali 27. Eh, ledna. Já si myslím, že parlament už na to čeká, už to očekávají a to s, eh, zdržení, pokud jde o eh, to, jak budou rozdělena křesla. Nemů- to nemůže být delší, delší, než už to bylo, protože eh, tady máme také blížící se přístup Chorvatska a musíme se někam posunout, pokud to jen trochu bude možné. Dobře, takže tím pádem souhlasíte s tím, že se bude hlasovat o pozměněném textu 26. ledna. Říká pan předseda 26. ledna. Kdo je pro? Sedm nebo osm je tedy pro a kdo by si spíše přál, abychom si na to dali ještě více času a na příštím zasedání výboru o tom ještě jednou diskutovali a potom se rozhodli, kdy se bude hlasovat. Allora si fissa la data del 26 di eh, takže 26. Eh, ledna budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Tím uzavírám zasedání našeho výboru a teď bude probíhat zasedání koordinátorů, ale uděláme si pětiminutovou přestávku. Prosím, aby koordinátoři zůstali v místnosti a potkáme se zítra dopoledne v 9 hodin na běžné zasedání výboru.